Mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose de commencer. Vážení kolegové, vážení pane komisaři, navrhuji, abychom zahájili eh, toto zasedání výboru Ekon a výboru Taxe. Máte před sebou pořad jednání a nejsou zde výhrady k jeho přijetí. Co se týče oznámení předsedy, tak bych chtěl zde přivítat na pozvání Gunnara Ekmarka deset politických eh, eh, poradců švédského parlamentu, kteří se dnes účastní našeho zasedání, až jsou tam na konci sálu. Takže je zde vřele vítáme. Ve svých dokumentech eh, vidíte také seznam jazyků, pro toto zasedání a chci připomenout, že naše práce, jako všechny, zas, všechny schůze výboru taxe, plně otevřeny eh, veřejnosti a vysílány po webstreamu na internet. A předám slovo předsedovi Zimonovi. Thank you, Chair. Dear... Děkuji, pane předsedo. Já nahrazuji předsedu Ekon, nastupuji předsedu Ekon Galtierio. Chci přivítat eh, komisaře Maskovičemu a poděkovat panu Lamsurovi, že zorganizoval tuto výměnu názorů. Pane komisaři, my eh, chceme pokračovat v naší diskusi z 11 ledna a naš, našich diskusích během poslední plenárního zasedání. Dnes se chci zaměřit na eh, různé prvky eh, balíčku proti daňovým únikům, které přijala komise 28.1. Já pí, jsem formálně přivítal, veřejně přivítal tento balíček, když byl zveřejněn, protože je to krok správný směrem proti agresivnímu daňovému plánování. Komise se řídila některými doporučeními parlamentu z konce roku 2015 eh, ve zprávách Taxe a Ekon eh, o transparentnosti, koordinaci a harmonizaci eh, v oblasti zdanění podniků. Také chci zdůraznit, že tento balíček je důležitým krokem, ale neměl by být posledním. Ehm, bude, velice mě, by mě zajímalo, co komise zamýšlí jako další follow-up na doporučení výboru ECON a mm, také ve zprávě výboru. Tak se Ekon jmenoval zpravodaje o, k, k dvou legislativním zprávám tak se a také mm, automatickou výměnu informací zpráv eh, jednotlivých zemí mezi, mezi jednotlivými daňovými zprávami. Pan Jupa je eh, o směrnici proti mm, vyhýbání se daním, antitex eh, směrnici, která implementuje doporučení BEPS e OECD do evropského práva. Výbor ECON dělá vše pro to, aby finalizoval co nejdříve eh, zprávy eh, DAC4, které byly odhlasovány 26. dubna a v plénu v k... hlasovány v květnu a směrnice anti-BEPS, která byla odhlasována 23. a 24. 5. a v, plé... v plénu eh, v červnu. Také by nás zajímalo, jak vy vnímáte eh, předsednictví rady, jak bude pokračovat v těchto, práci na těchto návrzích a i také, jak vy očekáváte, že budou probíhat práce na dvou nelegislativních eh, částech doporučení v radě. Tak se doporučení a smlouvy a sdělení o externí strategii efektivního zdanění. Eh, pane komisaři, já vás chci přivítat ještě jednou na této schůzi společně a tím vám předám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl zavítat takto eh, v únoru, protože už jsem zde byl na začátku roku, v lednu, ohledně priorit na rok 2016. Sešli jsme se také pro plenární zasedání na začátku února. Eh, hovořili jsme tehdy o mm, všeobecném představení balíčku boje proti fiskálním únikům. A Teď o dva týdny později ehm, jsme se sešli ohledně těch návrhů, které jsou přímo na stole. Ehm, takže musím říct, že je to po třetí v Evropském parlamentu za dva dny a doufám, že vás ještě příliš neunavuji. Tato eh, přítomnost je ale současně konkrétním, ehm, konkrétní ukázkou významu eh, dialogu našich institucí. Alespoň já to tak eh, vnímám. Také chci využít této příležitosti, abych eh, eh, vás upozornila nového generálního ředitele DG Taxu, to je Stevna Questa, eh, který takto prostřednictvím, jeho prostřednictvím, tedy takto komise eh, také projevuje, eh, že toto téma je pro ní prioritní. Jak už jsem to říkal 2. února na plenárním zasedání, chci to zopakovat, eh, že nyní v tomto balíčku dochází k velkému pokroku v boji proti daňovým únikům. Ano, skutečně jsem o tom přesvědčen. Víme dobře, že tento boj musí být neustále obnovován a posilován protože každá eh, slabost systému bývá eh, zneužívána a eh, nemusíme moc zapojovat fantazii. Je jasné, že musíme být inteligentnější než podvodníci. A proto tento balíček je upřímným a ambiciozním pokusem vyhrát v tomto zápase. A nyní bych se chtěl zaměřit konkrétně na dva body, abych doplnil svůj projev z 2. února. Především bych se chtěl vrátit trochu k detailům eh, toho textu, eh, který už jste si mohli prostudovat od té doby, co byl přijat, a také bych se chtěl systematičtěji zmínit o tom, eh, jak tento balíček reaguje na doporučení obou dvou výborů, které zde jsou dnes přítomny. Takže Eh, především si řík, říci, že se jedná o eh, přímou odpověď na opatření, která eh, vy jste si přáli, tak jak jste je směřovali. Sdílíme totiž stejnou ambici. Chceme skoncovat s touto velice nespravedlivou a šokující situací, Víme, že eh, některé podniky obcházejí fiskální legislativu, aby neplatili daně. A eh, je, je eh, tedy tato skutečnost, která oslabuje veřejné finance a jak daňové poplatníky, tak podniky, které jsou poctivé, toto stojí spoustu peněz. Abychom reagovali na tuto situaci, tak tento balíček, který byl předložen jménem komise, spočívá na čtyřech pilířích. Za prvé se jedná o efektivní, nikoli teoretické zdanění podniků. To znamená jasně to, že podniky mají paj, eh, platit eh, daně eh, tam, kde je to zapotřebí a je eh, zapotřebí, abychom dosáhli kvalitativního skoku v fiskální transparentnosti a také eh, potřebujeme spravedlivou fiskální konkurenci, která bude zdravá a také je zapotřebí dosáhnout propojení vnitřního a vnějšího rozměru eh, v této věci. Já když hovořím o tom, že zapotřebí platit daně tam, kde jsou realizovány zisky, tak Ehm, to říkám, protože to je tedy sice elementární mm, myšlenka, nicméně je velice daleko od mm, toho, jak vypadá skutečnost. Jak eh, toho máme dosáhnout? Tam moje odpověď je snadná, je jednoduchá. Ehm, musíme mít určitá opatření, která jsou této směrnice, a to tak, abychom si to přesně zaměřili ty, ty nejběžnější způsoby, kterým se obchází ehm, fiskální eh, legislativa. Jsou tu tři možnosti. Za prvé, ehm, ta, hm, jedná se to o hybridní eh, podniky nebo nástroje. A Eh, to jsou složité reality, které fungují globálně a využívají fiskálních rozdílů v jednotlivých státech, ať už jich více nebo eh, to jsou jenom dva. Eh, a musíme se zaměřit také na převod finančních prostředků z členských států, kde ten zisk je realizoval do států jiných, tak, aby tyto zisky eh, mohly ty členské státy zdanit, eh, třeba že jsou skryté. A také se musíme zaměřit na kontrolu zahraničních společností, aby nemohly využívat eh, daňových pravidel, která jsou v jiné zemi výhodnější. Eh, následně si musíme zaměřit na fiskální konvence nebo eh, fiskální chování v jednotlivých členských státech tam, kde některé ty praxe fiskální umožňují takovéto obcházení. A je zapotřebí, abychom si na, na základě toho, co říká OECD, nově eh, definovali, jak mají tyto fiskální konvence fungovat a abychom si vytvořili všeobecnou klauzuli proti zneužívání fiskálních pravidel. Komise nemůže ukládat členským státům, aby bilaterálně změnili své eh, fiskální eh, dohody. Ale eh, já chci připomenout, protože to zde se jedná o vnitrostátní záležitost, o otázku suverenity, můžeme poskytovat doporučení a právě proto jsme se rozhodli raději pro doporučení než pro směrnici. Abychom dosáhli eh, toho nejlepšího mm, možného výsledku, je zapotřebí spolupracovat co možná neužijí s členskými státy. V této souvislosti bych eh, chtěl také se zmínit o tom, co se dělo na Ecofinu. To mám z toho velice pozitivní ehm, závěry. Chtěl bych se zmínit o tom, že některé členské státy eh, hovoří o eh, BEPSu, jak tedy transponovat BEPS, že bychom možná mohli těšit. A my máme vnitřní trh, my, eh, my máme naše dohody a proto já bych chtěla nyní navrhnout, abychom z toho globálního balíčku, který se zabývá tím obecně věcmi, abychom šli eh, dál. Potom ten druhý eh, pilíř eh, daného balíčku se vztahuje k transparentnosti. Tam se hovoří o těch zprávách pro každou jednotlivou zemi. A to je jeden z hlavních prvků směrnici Eh, jde o to, aby byly automaticky si vyměňovány mezi jednotlivými členskými státy klíčové informace. Já chci poděkovat za práci Evropskému parlamentu v této oblasti a také Vím, že někteří z vás by si přáli jít ještě dál a chtěli by, aby ta prohlášení jednotlivých členských nebo jednotlivých členských států těch národních firm, aby byly zveřejněny. Já jsem to již řekla, zopakuj to, já bych to také přál. Ale musíme od někud začít. A začneme nejdříve tou transpozicí toho, co už bylo eh, přijato ohledně zprávy daní. Jak víte, komise v současné době provádí studii dopadu a na základě té studie dopadu, jejich výsledků, v Dubnu eh, předložíme další eh, komunikaci ohledně zveřejňování těchto údajů o hospodářských výsledcích v jednotlivých eh, členských státech. Vy znáte velice dobře parametry celé té rovnice. Musíme najít vyváženost, tak aby na jedné straně zde byla transparentnost, která bude eh, dostatečná, a na druhé straně, jak eh, říkají některé členské státy, je zapotřebí také brát v omazení a e, my e, můžeme vytvořit několik e, možných hypotéz a postupovat dál, tak, abychom jednali na základě právní jistoty, na základě toho, co navrhuje OECD. A musím říci, že i v této věci já nesmírně spolehám na spolupráci s Evropským parlamentem. Ohledně třetího pilíře chci říci, že se jedná o férovou hospodářskou soutěž, Eh, je zapotřebí skoncovat eh, s abuzivními praktikami, ať už to jsou malé podniky nebo větší podniky. Eh, musíme říci, že ty menší podniky zejména trpí těmi podvody v této oblasti ze strany nadnárodních firm. A je to Je to opravdu eh, závažný problém a už tato situace není nadále přijatelná. Eh, členské státy, které k tomu mají eh, prostředky, ať už tedy právní anebo fiskální, musí se snažit o to, aby v členských státech a mezi členskými státy byla spravedlivá a zdravá hospodářská soutěž ve fiskální oblasti. Ještě toto eh, všude není patřičně vyřešeno. A v některých členských státech eh, jsou eh, tato pravidla trochu permisivnější, v některých jsou striktně již formulována. Problém spočívá v tom, že nemáme dovolit konkurenci směrem dolů. Je třeba, eh, je třeba především zachovat princip eh, rovných podmínek. A v tomto pilíři my bychom k tomu chtěli vytvořit eh, strategii. Poslední to je potom zapotřebí hledat globální reakci na globální problémy. Takže musíme spojit naši ehm, snahu zaměřenou na vnitřek Evropské unie také se snahou řešit toto Eh, v oblasti mimo eh, Evropskou unii a ve vztazích eh, se zeměmi. A komise v tomto chce podporovat dobrou fiskální zprávu mezinárodně. Některé státy pokračují dál, tedy špatným směrem, a proto my Navrhujeme mít eh, seznam eh, třetích států, které nejsou kooperativní, jak to navrhoval Evropský parlament, na základě objektivních a spravedlivých eh, parametrů, a potom vést se státy trvalý dialog v této oblasti. A na základě těchto kritérií hm, takto postupovat chceme vytvořit takový seznam best of jednotlivých států, ehm, abychom zjistili, eh, co kde funguje lépe a co kde hůře. A tímto eh, také se chceme zaměřit na eh, přitažlivost a kompetitivitu Evropské unie. Tím, že budeme tedy čelit globálnímu problému fiskálních podvodů a e, chceme podněcovat e, um, lepší možnosti evropských e, podniků v této oblasti. Máme na to dvě možná opatření v oblasti fiskality. Chceme, můžeme podporovat ty podniky, které hrají podle pravidel. A Evropská unie není sama, kdo bojuje proti daňovým unikům. Více než 100 států a území už se eh, sešlo a snaží se realizovat doporučení OECD. Takže je tu skutečné celosvětové hnutí boje proti agresivnímu daňovému plánování. A my se můžeme rozhodnout, jestli chceme zůstat tak trošku stranou, anebo zda chceme být takovou tou hnací silou zda chceme být lídry. A nyní přejdu k tomu, jak vypadá situace eh, v radě. Víte, že technické eh, rozhovory ohledně možných iniciativ už byly zahájeny. Eh, je zapotřebí důkladně probrat jednotlivé návrhy. A hovoří se také o možném harmonogramu přijímání opatření. A víme na základě kontaktů s nizozemským předsednictvím, Eh, a nizozemské si to potvrdilo Ekofinu, že chystá velice eh, ambiciozní program eh, v této oblasti a chce pohnout situací vpřed. Také bych chtěl upozornit ještě jednou na nebezpečí rozdrobení toho balíčku. Někteří by si totiž přáli, aby ten balíček se vlastně omezil pouze na přijetí těch prvků, které se týkají BEPS. Ale pro eh, komisi je jasné, že eh, realizace dohod BEPS je nezbytností a to je opravdu to nejmenší minimum, co eh, lze udělat. My totiž společně musíme spolupracovat na celém balíčku, abychom byli schopni efektivně čelit fiskálním únikům ve vnitřním trhu. A já případně ještě můžu dopo, dopovědět něco detailněji, ale především chci říci, že spolehám na spolupráci Evropského parlamentu. Spolupráce s Evropským parlamentem už eh, dovedla k vytvoření mnoha iniciativ, které jsou v tomto eh, balíčku a tento balíček je tedy zapotřebí eh, posuzovat na základě toho, co v něm máme a jak můžeme postupovat dál. je zapotřebí, abychom přijali konkrétní opatření, abychom skutečně reálně mohli bojovat proti finančním unikům, ať už se tu jedná o transparentnost eh, a, nebo o překonání určitých eh, technických rozdílů. Já vím, eh, že se snažíme sledovat veškerá doporučení Eh, které přicházejí z výboru eh, taxe a ekon. A já eh, nicméně nemohu zde pokrýt všechno ve svém mm, projevu, a, ale mohu potvrdit, že se snažíme to, co vzchází z výboru taxe a ekon, zapracovat na komisi do dokumentu. A to tak, aby jednotlivé činnosti, které mm, už e, e, začaly, anebo které můžeme e, společně konat, aby takto byly zohledněny. A já budu velice rád nadále spolupracovat s Evropským parlamentem. Pane Simone, mohu v této souvislosti říci, že jsme poskytli, jak jen to bylo možné, dokumenty, které se týkají transparentnosti a to zcela bezprecedentním způsobem. Opravdu mm, to mohu říci na základě jasných faktů, protože Evropská komise už eh, vám dala přístup ke všem dokumentům, které se týkají etického kodexu a které má komise k dispozici. Od té doby, co byl eh, tento eh, tento kodex, tak se něco podobného ještě nestalo a Eh, mohu říci, tak jak bylo oznámeno panem předsedou Junkerem, že další dokumenty byly právě dodány včera. Eh, chceme se s vámi eh, podělit v interní konzultaci ve vašich prostorách o tyto údaje, abychom mohli dosáhnout vyššího pokroku. Takže Pánové předsedové, dámy a pánové, vážné poslankyně, vážení poslanci, to bylo tedy na úvod ohledně balíčku a několik eh, dalších prvků. Eh, společně jako politici se můžeme snažit o další pokrok v těchto oblastech. Děkuji vám mnohokrát za toto kompletní a eh, schrnující uvedení problematiky. Ehm, tady oba dva výbory s Evropskou komisí a s vámi a s vašimi službami a také s paní komisařkou Vestagerovou. Ehm, o tom dále budeme jednat. Vy jste hovořil na závěr o předávání dokumentů nebo vzdělávání, vzděla, vzdělování informací z dokumentů. Ano, v rámci vyjednávání dochází k výměně názorů a ehm, my bychom si přáli, aby Vše dosalo tedy kýženého cíle a e, s všemi tedy právní možnosti, které máme, bychom rádi v takto pokračovali a zajistíme, aby uspokojivým způsobem všechno bylo e, vyřešeno. Nyní vám děkujeme za váš úvod a přejdeme k otázkám. Máme pět minut řečnického času za EPP jako první eh, Pablo Zalba. Jan, querido komisario, muchas gracias por estar hoy. Děkuji vám mnohokrát. Pane komisaři, díky za to, že jste tu. A chci říct, že s vámi zcela souhlasím, když říkáte, že všichni sdílíme stejné cíle a že všichni musíme pracovat na implementaci nových návrhů, které předkládáte. Souhlasím s tím, že mnoho těch iniciativ, které byly předloženy, budou efektivní, pakliže eh, to dokážeme. Je pravda, že jste zakomponovali eh, celou zradu našich názorů do svých návrhů. To je velice důležité. Víme, že v minulosti došlo k určitým politování hodným událostem, ale toto dnes je náš, naše příležitost pro dosažení spravedlivějšího daňového systému v Evropě. A nic menšího eh, ani nechceme, protože není možné, aby členské státy ztrácely miliony euro na daních, které by mohly využít ve vzdělání nebo v jiných potřebných oblastech ke generování dalších pracovních míst a růstu je potřeba zjistit, co si myslí rada. A já bych se chtěl zeptat na to, co si myslíte, že si rada myslí. Vy jste zmínil celou řadu věcí o tom, co předpokládáte vy, ale do jaké míry si myslíte, že se i v radě podaří dospět eh, k té eh, všeobecně spravedlivé daňové politice? Jakou ambici můžeme od rady očekávat? A za další, pane komisaři, co se týká mezinárodní spolupráce, tak ta je velice důležitá. Je důležité, abychom ji dosáhli na základě řádné, upřímné a čestné spolupráce. Myslíte si, že i orgány v této oblasti budou připraveny s námi spolupracovat na zajištění spravedlivějšího uspořádání daní, i třeba v Americe? Euh, sur le conseil. Nejdříve k radě. Vrátím se k tomu, co se v pátek říkalo na Ecofinu. Už eh, po mnoho měsíců je eh, komunikace eh, s radou dobrá. A máme tu různé texty, které se týkají rozhodnutí o daních, tax rulings, Eh, všechno bylo přijímáno tedy s pozitivním duchem v tom smyslu, že je zde politická vůle. A za nizozemského předsednictví vidíme, že nizozemské předsednictví toto považuje za jednu ze svých nejvyšších priorit. Ale eh, pozor, mám tu takové trochu upozornění na to, že eh, BEPS Eh, přišli trochu později. Je tu trochu nebezpečí, že tu nemusí být eh, globální postoj k celému tématu. Proto Evropský eh, parlament o tom jasně musí hovořit, aby nedošlo k tomu, že se ten balíček bude rozpadat do více témat. Členské státy potřebuji, aby eh, komise, eh, tedy, která drží ten tvrdý postoj, tak aby eh, Evropský parlament také v přátelském duchu řekl, že zapotřebí rychle postoupit vpřed a to značnou měrou, aby nedošlo k zablokování Členské státy samozřejmě mají nárok na svůj vlastní eh, přístup, co se týče eh, vztahu potom se spojenými státy. Hmm, takovou eh, poznámku bych mohla říct, že Spojené státy byly vlastně na začátku toho procesu, protože právě Spojené státy zahájily ten proces BEPS. A jeden za druhým se k tomuto ohlásili. E, Takto tedy vznikla ta původní myšlenka a e, na zasedání G20 se o tom hovořilo a v Šangaji e, tu nepochybně budou i jiná témata, ale téma fiskální rozhodně chybět nebude, protože to je zmiňováno jako jedno z velkých témat na G20. -kách. Děkuji. Můžete mi prosím eh, znovu nastavit eh, stopky, aby poslanci věděli, eh, kolik času už spotřebovali při svých projevech. Za PSE paní Eliza Ferreira. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a díky, pane komisaři, za to, že jste opět mezi námi a díky za veškerou tu tvrdou práci, kterou odvádíte v této oblasti. Toto je zasedání dvou výborů. Výboru Econ a zvláštního výboru Tax. A jak asi víte, pane komisaři, na rozdíl od minulosti, i vy máte teď pravomoci v oblasti rozpočtu, jeho koordinace a daní. A z tohoto titulu mám na vás několik otázek. Za pár týdnů budete předkládat specifická doporučení pro jednotlivé členské státy a tato doporučení velice často řeší otázky národních daní. Ale je také možné v rámci evropského semestru zaměřit se na postupy, které narušují hospodářskou soutěž. A jak říkám, to lze provádět v rámci evropského semestru. Za další, to je také součást evropského semestru, zaměření se na makroekonomickou nerovnováhu. Protože pokud můžete navázat přítoky přímých investic z daty z Mezinárodního měnového fondu a OECD, Myslím si, že bychom mohli být i schopni najít, kde dochází k těm distortivním e, praktikám, co se týká jednotlivých členských států tady. Takže se chci zeptat, zda tento prvek začleníte do svého přístupu, až evropský semestr nastane. Dál, když navrhujete e, zemím škrty, je potřeba chránit eh, daňovou zprávu, finanční úřady. Hodláte to dělat? A za další, my doufáme, že Rada bude spolupracovat v této oblasti a že eh, vaše návrhy nebude rozměňovat, ale v našem eh, odstavci 172 navrhujeme, aby komise využila článek 116 smlouvy, pakliže to bude nutné, tak, aby mohla, jak si, aby se tak řeklo, zkratovat tu potřebu jednomyslnosti Eh, což je jedna procedura, kterou smlouvy umožňují. Děkuji. CSA, eh, ano, co se týče doporučení, eh, aby se podávaly v jednotlivých státech. Ano, je zapotřebí jednat rychle, aby tyto zprávy byly dostupné rychle. To všechno musí být za to v úvahu také při úvah o semestru. Zprávy podle jednotlivých států také e, ukážou poměrně detailně situaci. Příští týden už se tímto e, budeme e, zabývat. Dochází v důsledku těchto praxí k makroekonomickým nerovnováhám a potřebujeme se tím zabývat, protože dochází například k nadměrnému deficitu, jiným e, potížím, takže musíme e, vytvořit e, globální rámec v eurozóně, tak, aby se tím členské státy mohly řídit a také, aby státy viděly, kde mají nějaké výhody pro investice a mohly využívat tento prostor k manevrování. Komise je vždy připravena zkoumat veškeré možnosti, a tradičně. E, otázky týkající se e, daní e, jsou projednávány na základě jednomyslnosti na radě, ale u této věci jsem optimista, protože se jedná o tak důležitou věc, která je natolik známa, tolik je podpořena veřejným míněním, když se podíváte například na některé, mm, některé váhání, tak tato váhání se týkají spíše technických eh, detailů ve fiskální praxi. Zatím jsme u první výměny názorů, ale jsem eh, mm, přesvědčen, že budeme postupovat dobře vpřed. A ochrana, která se týká eh, snižování veřejných výdajů. Ano, je tu e, spousta různých doporučení, toto také může být e, vzato v úvahu, ale musíte samozřejmě postupovat na základě výkazů e, podle jednotlivých států. Děkuji. A nyní za ECR Ashley Fox. Thank you, President, and thank you, Commissioner. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Moje frakce vítá ty vaše návrhy, které mají implementovat mezinárodní dohody v rámci OECD, co se týče erozy daňové základny a mm, přesunování zisků. Tato doporučení, která byla prezentována v říjnu, se musí projevit i na národní úrovni. Já akceptuji, že EU tady musí se hrát e, svoji roli, zajistit konsistentnost aplikace těchto doporučení ve všech členských zemích. Ale mám problém, E, s tím, že e, váš balíček zachází až dále než doporučení BEPS OECD. Můžu se zeptat, proč navrhujete klauzily e, switchover a daně z odchodu, exit tax. OECD ani jedno z těchto opatření nedoporučovala. Toto by omezilo pohyb kapitálu po EU, ne, narušilo by to spíše než aby to pomáhalo fungování vnitřního trhu. A za druhé, váš návrh eh, hybridům je jiný než návrh OECD a je eh, překvapivě mírnější. Proč? Proč to neplatí pro všechny eh, podmínky mezi EU a třetími zeměmi přes snahu OECD, aby existovala mezinárodní konsistence? podle mého názoru je předčasné začlenit tam eh, pravidlo omezení, eh, vzhledem k tomu, že OECD ještě dokončilo práce na skupinových aspektech pravidel. Co se eh, s tím, že mm, mezinárodní konsistence je zásadní, proč chcete a předjímat doporučení OECD, které může přijmout zbytek světa. Neznevýhodnilo by to EU ve vztahu s zeměmi mimo EU, pokud by výsledek OECD CD dopadl jinak. A na závěr, akceptujete, že potřebujeme koordinovanou globální akci, abychom vyřešili tento problém? Pokud ta odpověď bude ano, proč ignorujete doporučení OECD v některých případech a jdete dále v jiných případech? A nebo eh, toto je eh, vaše vlastní politická agenda, která je více Evropy, ať je otázka nebo problém jakýkoliv. Pane komisaři, prosím. Nepochybně. Ano. Není to žádný politický eh, program, který by se stahoval na nějakého komisaře nebo na komisi protože my postupujeme na základě eh, dokumentu OECD, na základě toho, co bylo přijato v Antalii G20. Eh, nicméně musím říci, že to přijetí pouze BEPS nedostačuje. Ano, je to velice důležité, ale my především musíme zvažovat eh, to, co musí fungovat pro vnitřní trh. A k tomu musíme eh, využívat eh, dosavadní judikaturu eh, soudního dvora. A musíme uvažovat, v, jaké, mm, v jakých souvislostech se to týká také BEPS. Bude zapotřebí dojít ke změně switchover, protože v některých státech dochází k tomu, že slabším způsobem eh, jsou využívána stávající eh, pravidla. A tento balíček má fungovat na mezinárodní úrovni a přitom má zajistit také společný postup. A to tak, že budou platit eh, pravidla všude stejně. Potom to jsou ty hybridní nástroje, které za tímto účelem také dočišťuje soudní dvůr. My bychom podechali eh, podvodníkům příležitost, eh, aby si hráli s možnými slabinami. A to přece nejde. My musíme tyto mezery zaplnit. Ta myšlenka hm, podechat pouze BEPS, eh, ta sice jde dobrým směrem nebo vychází z dobrého východiska, nicméně nedostačuje. Je možné, že byste se zmínil o tom, proč váš návrh ohledně hybridů je mírnější než návrh OECD. Vy jste zdůrazňoval, že chce jít až eh, za něco až dál, ale můžete nám toto odpovědět? Ano, já, protože jsme chtěli vzít v úvahu, co e, rozhodl soudní dvůr v této věci, takže jsme museli upravit náš vlastní návrh judikatuře soudního dvora. E, to je jednoduché. A zase bych řekl, že musíme implementovat veškeré BEPS, ale musíme zajít ještě dál, pokud chceme být efektivní, stejně efektivní jako BEPS na mezinárodní úrovni. A je to dobré i pro mezinárodní strategii. Děkuji, pane komisaři. Za Alde Kora. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Moskoviči, za to, že jste mezi námi. Naše frakce také velice vítá váš palíček. Souhlasíme s vámi, že transparentnost je nejdůležitější naší zbraní. Jak jsem řekla ve Štrasburku, ale dělat to dobré nestačí, musíte to také dělat dobře. A proto mám nějaké otázky na vás. Balíček komise by mohl vytvořit spory a právní nejistotu, protože některé koncepce byly jasně definovány. Například na základě eh, pravidel GAR mm, proti podvodům národní finanční úřady mohou tyto, tato pravidla eh, ignorovat, pokud mm, se eh, činí eh, s cílem získat daňovou výhodu a nikoli z platných ekonomických důvodů, které odraží ekonomickou realitu. Co je tedy de- definice toho základního účelu, co jsou platné ekonomické důvody. My nechceme vytvářet prostor pro soudní spory možná můžete vysvětlit tu definici, jak budete řešit problém definic. V globálním kontextu, tak vedle eh, toho, co se kolega z EPP, americkém ministerstvo financí před několika dny poslalo dopis eh, předsedovi Junckerovi, a obvinuje EU, že podkopává stávající korporace v oblasti e, BEPS e, vzhledem ke svým probíhajícím šetřením a jak na to tedy e, budete konkrétně reagovat na tento dopis. Poslední otázka. Váš návrh neobsahuje žádná přechodná ustanovení, aby firmy se mohly včas na to adaptovat. Vzala to komise v úvahu, bude dostatek času pro členské státy a společnosti, aby se tomu přizpůsobili? Děkuji, pane komisaři. Já začnu tím dopisem um, amerického uh, ministra financí Jacka Lou. Komise vítá, že boj proti daňovým únikům a výhýbání se daním je um, prioritou v EU i mezinárodně. Všechny společnosti bez ohledu na národnost, které mají zisky v EU, by měly platit daně v souladu s národními um, daňovými zákony. Národní finanční úřady nemohou udělovat daňové výhody některým společnostem, které nejsou k dispozici jiným. Mm, pokud jsou tato, tyto výhody e, uděleny a pak jsou prohlášeny za nekompatibilní s evropskými pravidly, pak musí daný členský stát vymáhat tuto částku od dané společnosti. To je standardní součást pravidel o státní pomoci EU. Takže eh, eh, to bude odpověď prezidenta Junkra. Eh, evropské právo platí bez rozdílu pro všechny společnosti v Evropě. Není žádná diskriminace, není to žádná diskriminace amerických společností, takže zůstaneme v kontaktu s americkými úřady v této věci. To děláme již při mnoha příležitostech a pokusíme se postřít všemi nutnými vysvětleními to já udělám, i když státní pomoc není v mém portfoliu a budu mít příležitost o, o tom jednat s Jackem Liu v Šanghaji na setkání G20. Ta definice klauzule proti zneužívání, to je věc, která se týká také té směrnice. A e, tam se popisují určitá, e, určité situace, Zatím jsme neměli ještě připravenou přesnou definici, potřebujeme vytvořit takovou záchradou síť a myslíme si, že ta ustanovení, která jsou navržena ve směrnici, jsou značným doplněním těch konkrétních opatření proti zneužívání eh, finančních eh, pravidel. Eh, a to tam, kde v současné době nejsme schopni je patřičně uplatňovat. Můžete říci, že eh, soud se vícekrát vyjádřil v něk- o některých ustanoveních a to všechno už se uh, už jsme uplatnili do směrnice MIFID. A potom uh, ohledně toho, co bylo odsouhlaseno OECD, Eh, tak některé členské státy už začaly vypracovávat svoji legislativu ohledně eh, těchto návrhů, takže my plně sdílíme eh, tento základ pro přijetí BEPS a děkuji mnohokrát za podporu vaší skupiny v této oblasti. Děkuji, pane komisaře. Ohledně americké činnosti. Spojené státy špatně chápou Eh, jak my chápeme hospodářskou soutěž a případné sankce, protože nemají ekvivalentní legislativu ohledně státních eh, dotací. A eh, nemají tak zařízeno jako my v Evropské komisi. A my v našem výboru tak si přejeme v, v květnu jet do Spojených států, abychom sem sešli z jejich tedy eh, komisí pro ehm, finanční daňové záležitosti ze eh, sněmovny reprezentantů. A ehm, jedná se například o chování některých národních firm, ať už se ta spojen, ze Spojených států nebo z Evropské eh, unie. A zjistili jsme na konci loňského roku, že vedoucí představitelé podniků když hovoří eh, na kapitolu eh, před sněmou reprezentantů, dostanou potom stejnou otázku tady, tak odpovídají úplně jiným způsobem na jednotlivých místech. Takže eh, takové společné slyšení by nám umožnilo zjistit, jak vlastně vypadá situace v tomto podniku. Nyní předám slovo Miguelovi Věgašovi za GUE. Então, tinha um conjunto de questões mais ou menos específicas. Děkuji. Eh, já mám několik konkrétních otázek. Za prvé, ten reporting země od země. Hovoříte o těch 750 milionech euro obratu firmy kde je eh, ten reporting povinný, což vyloučí zhruba 80 nebo ještě víc procent společností. Eh, nemyslíte, že do budoucna by to chtělo nižší práh, tak aby většina těch společností se té povinnosti vyhnula? Za druhé, zmínila se studie dopadu v Dubnu, co se týká publikace těchto informací. Chtěl bych se zeptat, zda tu studii vypracovávají služby komise, anebo zda byla zadána nějakému externímu hodnotiteli. A pokud ano, kterému? Která konkrétní společnost tu studii dopadu provedla? Je to PwC, kteří prováděli podobnou studii o bankovním sektoru? Co se týká omezení úrokových sazeb, OECD hovoří o eh, tom intervalu 10 až 20 Je to rozsah, dejme tomu. Komise ale nasadila vyšší hodnotu. Proč? Jaká kritéria jste použili k eh, té maximalizaci eh, úrokových sazeb? A pak v rámci pokusu omezit užívání úrokové sazby tímto způsobem, proč z toho vylučujete finanční firmy? A co se týká řízených zahraničních firm a pravidel, kterými se tyto subjekty řídí, tady jde o to, aby zisky, aby příjmy byly daněny v těch konkrétních cílových zemích. A kritéria, která mne zde zajímají, se zejména týkají toho, že ta daňová sazba v třetím státě může být až o 40 nižší než v tom daném členském státě, kterého se to týká. Já se chci zeptat, e, na základě čeho jste došli k tomuto hodnocení, pokud je to v jedné zemi třeba 30 například. Tak hovoříme e, o danění těch výnosů pouze sazbou 20%. A to je jedna hodnota, kterou je opět podle mě potřeba revidovat směrem nahoru. A na závěr. Tato pravidla, kdy tady hovoříme o cizích firmách, které eh, tedy fungují v EU, proč pro ně neplatí to samé jako pro firmy v evropských členských státech? Pane komisaři. Fox. Eh, jak už jsem říkal panu Foxovi, my tady vycházíme čistě z BEPS, to je ten, to, to minimální množství, co můžeme žádat. A 500, 750 eh, eh, milionů eur je obrovská eh, částka. Jedná se nadnárodní firmy, které mají prostředky k tomu, aby mohly plánovat agresivním způsobem svou daňovou zátěž, mají na to tyto mechanismy. A co se týče Evropské komise, tak my se připojíme tomu, co říká OECD, nicméně členské státy mohou jít ještě dál. Co se týče studií o o e, zveřejňování, e, kolega Jonathan Il se zabývá studiemi dopadu a to všechno je vedeno interně, tyto studie jsou vypracovávány interně. Pravidla jsou uplatňována vnitřně e, i externě. Jedná se o e, o tedy tu, ten maximální rozměr 30%, což je nejvyšší možná mez. E, jsou to určité výjimky a ta data z OECD se ještě musí dále prostudovat a já bych se chtěl vrátit k tomu, že ten boj proti Eh, daňovým únikům nesmí skončit tady. My se nemůžeme tady zastavit. Protože to, co tady navrhujeme, to rozhodně není konec celého boje. Bude zapotřebí pokračovat dál. Děkuji za zelené paní Žuli. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za vaši přítomnost. Minulý víkend eh, ekologové v Evropském parlamentu zveřejnili zprávu ohledně optimizaci daňové ze strany IKEA. A v tuto chvíli, a vzhledem k tomu, že není zde dostatečný přístup k údajům, tak jsme eh, viděli, eh, že jednu miliardu eur za poslední šest let na tom tratili eh, daňoví mm, poplatníci v EU. E, některé z těchto praktik jsou pospůsobené členskými státy, je například Samprudsko, Nizozemsko, které umožňují nezdaňování dividend mm, a e, úroků z dividend a dalších. A tyto prostředky potom mohou končit v Lichtensteinsku, e, Belgie našla možnost snižovat nebo odečítat vnitrostátní úroky eh, eh, IKEA. A proto nestačí jen eh, odstranit možnost využívat těchto chytrých ustanovení. Je zapotřebí zaměřit se na další oblasti, jako harmonizace daňového základu a minimální zdanění, skutečné daňové zdanění, zdanění toho základu daňového. Můžete nám potvrdit, pane Moskovici, za prvé, že ty návrhy, které jsou předloženy komisí z konce ledna, nebudou umožňovat členským státům, eh, aby postupovali podobně jako v případu IKEA, aby vnitrostátní zájmy Belgie eh, nebo tedy, že tento systém v Belgii, že je poškozující a eh, že je zapotřebí členské státy Eh, dodržovali etický kodex a neplacení eh, eh, daní u zisku převedených jinam by okamžitě mělo být řešeno. Jaké procento podle vás je správná hodnota a co v tom můžeme dělat? Děkuji, pane komisaři. Paní Žoli, já začnu dříve tím, že vám poděkuji za tuto zprávu ale to také za příspěvek této diskuzi. A těším se, že nacházíte něco pozitivního na tom, co eh, konáme. Eh, nejprve bych chtěl hovořit o tom zveřejňování. Eh, jedná se o výjimku zdaní například na základě směrnice nebo o preferenční režim button box a také o e, otázku třetích států. A tady hovořím o Lichtensteinsku. To jsou všechno složité otázky, na to potřebujeme potřebné nástroje. A právě takový to systém nástrojů chceme um, poskytnout pro vnitřní trh. Za prvé, jak změnit uh, tu směrnici o zdaňování zisku. Komise aktivně podporuje to, aby zisky byly zdaňovány v zemi, kde jsou realizovány. E, potom ten stem batimbox, tak jak je to definováno OECD a e, dalšími, e, tak je to také mm, zohledněno v etickém kodexu. A případně se postupovat dál na základě těchto dokumentů, pokud toto není dodržováno. A potom to jsou pravidla pro kontrolované zahraniční podniky, které jsou také definovány v rámci e, diskuze na základě e, kritérií správného hospodářského řízení. E, a mm, za tímto účelem chceme právě ten systém automaticky vyměňovaných informací se třetími zeměmi co se týče vztahu ku příkladu s Lichtensteinskem, tak bych chtěla připomenout, že loni jsme podepsali dohodu, bilaterální dohodu o bankovním tajemství. A to se týká také určitých potenciálně škodlivých fiskálních režimů. E, s Andorou, Švýcarskem a dalšími. E, to také tak je a s Monakem bude podepsána brzy takováto dohoda. Takže Ehm, tyto jednotlivé iniciativy, když je spojíme s tím balíčkem, jsou adekvátní odpovědí. A hm, Následně můžeme říci, že určité prvky, které nebyly pokryty eh, do posud, tak jsou eh, nyní Eh, v našem hledáčku, abychom si na ně vytvořili patřičné nástroje, abychom mohli eh, škodlivé fiskální praktiky eh, vykořenit. Hovořila jste o Belgii, o rámci boje proti zneužívání situace ve fiskálních pravidlech a o tom, že v Belgii je možné, aby některé podniky zneužívaly tento systém tak eh, můžete můžete vidět, že my usilujeme o to, aby k tomu nedocházelo a sdílíme vaše, eh, vaše obavy a také vám děkujeme za vaše příspění. Děkuji, já se připojuji k poděkování pana komisaře. My jako výbor tak jsme uspořádali slyšení že eh, některých představitelů eh, států, eh, v níž, eh, s nimiž nemáme úplně dobrou spolupráci a konkrétně jedním z nich je Leštintajnsko. Za FDD Markova Li. Děkuji, pane předsedo. Mám tři dotazy na pana komisaře. První se týká um, eh, řízení pro makroekonomickou nevyvážnost. Víte, že jsou země jako Holandsko, které využívají uh, pevné směné kurzy eura uh, eh, k, k dalším měnám, aby vytvářely uh, surplus, ale také uh, používají k tomu další nástroje. Já jsem přesvědčen, že ty nástroje ze strany komise by měly trestat takovéto chování Eh, spíš než aby eh, trestali země, které se ocitají v potížích. Souhlasíte se mnou nebo se na to díváte jinak? A nebo jak se dívat na ten paradox Evropy, eh, kdy ehm, v čele komise je pan Juncker reprezentující Lucembursko a právě víme, jaké tam mají daňové rozhodování. A a víme, že země, které jsou členem euroskupiny, takže právě jsou e, šampioni v surplusu. A potom e, vy hovoříte o tom, že se mají platit daně v zemi, kde se vytváří zisk. To všem předpokládá, že víte, jak zavřít dveře, aby ty peníze neutíkaly jinam. Některé členské státy jsou proti a my teď máme předat zodpovědnost a protože e, když tady spolu hovoříme, myslím, že je zapotřebí říci, kdo se staví proti. Konkrétně eh, hodně se diskutovalo a objevilo se v tisku, že tu bude transparentnost, že tu jsou transparentní dispozici dokumenty eh, z té skupiny pro etický kodex. Já jsem se tam šel dvakrát podívat, ale pokaždé tam byla spousta míst začerněných ty členské státy vám skutečně umožnily, abyste viděli všechno, anebo jako obvykle eh, nebylo možné vidět veškerou tu dokumentaci? Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane komisaři. D'abord, je veux pas commenter aujourd'hui les rapports pays par pays, euh, puisque... Já mm, jsem chtěl mm, komentovat eh, zprávy eh, country by country. Nyní se to, um, komise to bude prezentovat příští týden, teď se to připravuje, nemohu um, to zveřejňovat dopředu. Vy jste zveřejňoval makroekonomické nerovnováhy, samozřejmě eurozóna e, nyní má přebytek běžného účtu, velice vysoký. A mm, to se týká celé řady situací. Tady v některých zemích je třeba ještě velké úsilí, jinde jsou velké přebytky, Nizozemí, Německo. Ty e, mají využívat svůj prostor, aby investovali, což se bude jistě opakovat v tomto roce. Nemohu akceptovat e, mm, eh, to, to, co jsi říkala o Nizozemí a Lucemburska nyní eh, te, máme za sebou v nizozemském předsednictví, bylo to vynikající předsednictví a byla e, vypracována směrnice o daňových rozhodnutích. Monské ehm, předsednictví začalo dobře, jasně demonstrovala své priority v daňových otázkách. A já plně důvěřuji eh, Blumovi, že zajde dost daleko. Je to veřejná diskuse, a věcně některé státy chtěly BEPS, ale holandské předsednictví řeklo, že půjdeme dál s celým dokumentem, celkovým dokumentem. A podíváme se na eh, některé návrhy přímo zdanění. Některé členské státy spolupracují na, své, na svém postoji, co se týče výnosů. K přístupu k dokumentům tam nemůžeme eh, jít dál než členské státy, pokud členské státy eh, soudí, že eh, některé dokumenty ne, tak to nemůže dělat komise. Komise sleduje transparentnost v celém procesu. Jak jsem řekl, naše zápisy jsou plně k dispozici neveřejných schůzí to znamená, že můžete se na ně podívat a dozvědět se, jaký obsah doposud nebyl zveřejňován. Barbara ENF. Pane předsedo, pane komisaři, vy jste 28. června předložil balíček zdaňových společností. E, dnes jste říkal, že to spočívá na třech pilířích, efektivní zdanění v Evropské unii, větší transparentnost daních a spravedlivé rovné podmínky konkurence. E, společně s externí strategií pro efektivní zdanění především e, nadnárodních koncernů. To má velký význam. E, základ, tak ta, tento balíček, to je iniciativa BEPS OECD, tedy iniciativa k krácení zisků a e, krácení daní a převádění zisků. Vy jste řekl, že EU by chtěla být motorem při implementaci této BEPS iniciativy a já bych e, v této e, věci chtěla zmínit ještě ten dopis, o kterém se již nesmluvilo, totiž dopis amerického ministra financí toho dubna na předsedu Junckera v kopii na vás to, co se říká v tomto dopise, mm, totiž obmění generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, že e, aplikuje opatření, která nejsou, nebo vykonává opatření, které jsou v protikladu iniciativě BEPS, jejímž motorem komise chce být. Tato iniciativa Eh, implementace G20 a OECD vlastně eh, zavazuje ke koordinované implementaci. A americký senát ehm, proběhlo slyšení v finančním výboru, ten se tím zabývali. Americký eh, minister financí říká, že, kom, že šetření komisaře, komisařky Westergaard říká, že eh, se to týká přímých investic do Evropské unie. Jak to vy Proč myslíte, že američané vidí takovou diskrepanci v postupu komise a říkají, že opatření nejsou konsistentní s iniciativou BEPS a vy nám současně říkáte, že BEPS je eh, příčinou nebo základem eh, toho textu balíčku o zdanění společností. Děkuji vám. Děkuji paní Kapel. Já bych chtěla připomenout to, co pan předseda a já už jsme říkali. Vztahy se Spojenými státy jsou pro nás samozřejmě velice důležité pro ekonomiku, samozřejmě pro naši politiku a také v oblasti daňové spolupráce. Kdyby zde nebylo Spojených států eh, pro, tento, eh, pro tuto dohodu BEPS, tak by dnes eh, tato dohoda BEPS tedy nebyla. Nebylo by to na pořadu jednání. Naše spolupráce s Američany i osobně je velice důležitá. Můžeme jmenovat různé komisaře, a ta spolupráce je důležitá. Možná to není úplně jasně pochopeno. Ehm, protože naše právní systémy ve Spojených státech a v Evropské unii vypadají jinak. Eh, jsou tam rozdíly eh, například v soukromém právu. A tam jsou prostě otázky, které se mohou dotknout ehm, evropských eh, podniků. je zapotřebí ukázat, že ohledně amerických podniků zde nedochází e, k žádné diskriminaci na ekonomickém poli. A proto tedy my nadále pokračujeme v tom e, dialogu se Spojenými státy a e, v rámci G20 v Šangaji uvidíme, jak budeme moci v této dobré spolupráci dále pokročit. Jako obvykle, já jsem solidární s Margaret Vestagert, protože já také spolehám na její práci a e, budu naslouchat tomu, jak můžeme ty fiskální otázky lépe řešit, jak je můžeme správným způsobem aplikovat e, odvážně. A Samozřejmě v naší práci vykonáme velice objektivně, eh, s patřičným eh, politickým eh, postojem a s žádnou diskriminací. Děkuji. Za EPP Gunnar Heckmark. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a díky i vám, pane komisaři. V první řadě musím říct, že mě trošku zvedlo ze židle, když eh, mícháte daňové podvody s nadnárodními podniky, které se buď řídí nebo neřídí zákonem. To jsou věci, které budou řešeny u soudu a ne v rámci politických sdělení. Za druhé, celá řada otázek zde padla na téma studie dopadu a jak je provádět. Já si myslím, že rozdíly tady nejsou v tom, co bychom měli dělat, ale spíš jak bychom to měli dělat. To je velice důležité. Máme zde doporučení OECD v tomto směru a je velice jasné, že eh, komise řekla, že chce jít ještě nad rámec těchto doporučení. A to má své dopady. Mě eh, trošku překvapuje, že jsem v této diskusi zatím neslyšel slovo konkurenceschopnost a investiční propast, kterou je potřeba překonat. Jak ty věci vyřešíme? Jsou velice důležité. A ono je velice snadné um, udělat to tak nějak, že najednou ten jeden problém, který Evropa má, a to, že máme vyšší daňové zatížení než většina ostatních regionů. Takže pokud to uděláme špatně, tak ehm, ten problém se ještě vyostří. Je potřeba bojovat s daňovými podvody. A s tím, když kdokoliv jak si eroduje daňový základ z důvodů, které ne, nejsou akceptovatelné. Ale myslím si, že je důležité, aby komise byla konzistentní se svými politikami pro růst, překlenutí investiční propasti a posílení konkurenceschopnosti. A to, že půjdeme nad rámec těchto doporučení OECD, je riziko můžeme skončit tak, že budeme mít ve finále ještě větší daňové zatížení, než máme dnes. A to v porovnání s USA by nám poškodilo konkurenceschopnost. A já bych rád, abyste se vyjádřil k těmto otázkám, protože ty budou zásadní, pakliže chceme bojovat s daňovými podvody a daňovými úniky. Děkuji. Komise. Děkuji, pane komisaři. First, uh, Děkuji. V první řadě eh, máte pravdu, že daňové podvody jsou něco jiného než eh, agresivní daňové plánování. Ale pokud nějaká firma se chová e, tak, že využívá přesně ty mezírky v zákonech a zneužívá je ku svému prospěchu, pak je to problém, protože výsledek jsou ztracené peníze, výsledek eh, je méně daní pro eh, tyto společnosti a daleko více daní malých a středních podniků. A proto je samozřejmě potřeba stanovit si zde určitý rozdíl, ale náš balíček chce bojovat jak proti daňovým podvodům, tak proti vyhýbání se daním, tak proti agresivnímu daňovému plánování, tak proti erozi daňového základu. vy jste mi tak poskytl možnost to jaksi vyjasnit. Co se týká konkurenceschopnost a atraktivita, e, já jsem řekl pravý opak ve svém úvodu a říkám to znovu, protože jsem přesvědčen, skutečně jsem přesvědčen, že koordinovaný postup a implementace těchto doporučení na evropské úrovni naopak zaručí našim firmám vyšší míru právní jistoty, nižší administrativní zátěž a hospodářskou soutěž, která bude spravedlivější. E, takže já nevím, jak můžeme vysvětlit e, to, že už víc než 100 různých jurisdikcí se zavázalo splnit doporučení OECD a rozhodnutí G20, pakliže by zde tato kontradikce skutečně byla. My tady čelíme celosvětovému jevu ten boj proti daňovým únikům je celosvětový, nejsme v tom sami a chceme eh, ty dva rozměry neustále kombinovat, to znamená transparentnost, boj proti daňo, eh, daňovým únikům, vyhýbání se daně a agresivní daňovému plánování a zároveň chceme dbát své vlastní konkurenceschopnosti. Jak to děláme, se diskutovalo velice dlouze v rámci OECD a eh, v rámci diskusí o společném korporátním daňovém základu Eh, od roku 2011. To není nic neznámého, členské státy už to znají. Co se týká konkurenceschopnosti, tam jde také o rovné podmínky pro malé i velké podniky. Studie ukazují, že malé firmy platí o 30% méně, což také není eh, chvalitebné, protože konkurenceschopnost spočívá i na malých firmách. Děkuji za SAD, pan Kofot. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, v první řadě vám chci poděkovat za ten daňový balíček a za vaše jasné stanovisko k eh, reportingu země od země. Na to se těšíme. Ještě jedna poznámka na úvod eh, možná eh, panu Hekmarkovi, mému drahému kolegovi. Já si myslím, že skutečně je fakt, že eh, vyhýbání se daním ze strany nadnárodních korporací je velká hrozba pro naše členské státy, pro svobodnou a rovnou hospodářskou soutěž a pro malé a střední podniky. A jak pan komisař, komisař říkal, eh, pro malé a střední podniky, které mají až o 30 vyšší daně, což je neudržitelné, takže jde o to, aby se zajistila spravedlnost a rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Ale chci říct ještě jednu věc. Mnoho nadnárodních společností, jak víte, dosahují toho nulového daňového výkazu za pomoci velkých nadnárodních finančních firm vytváří se různé všelijaké podivné daňové systémy tím, že se přelévají zisky odtud, kde se eh, vykazují do daňových rájů. My eh, toto téma řešíme a chceme, aby se vyřešilo. Chci se vás proto zeptat, co můžeme udělat, abychom vytvořili jakýsi právní rámec, který by mm, nabídl dostatečnou možnost sankcionování firem, bank, finančních firem a ce- vůči celému tomuto sektoru, pakliže eh, se tento angažuje v takovýchto praktikách vyhýbání se daní. Myslím si, že eh, je velice důležité, aby takové sankce vůči těmto firmám existovaly. Samozřejmě pakliže eh, propagujete nelegální vyhýbání se daní nebo agresivní daňové plánování, musíte podléhat jasným sankcím. A v nejhorším případě si myslím, že by mělo být možné i zrušit licenci daného subjektu, pakliže e, tyto věci, dělají, e, tyto věci dělá opakovaně. Takže to je má první otázka na vás. Existuje nějaká iniciativa komise, která by se tímto zabývala? Protože já si myslím, že to je skutečně něco, co potřebujeme, abychom řešili ty základní prapříčiny tohoto problému, který zde máme. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nous, nous, le, le combat contre... Boj proti zneužívání e, situace v daňové oblasti jde ještě dál, než e, to, co jsme navrhli. Ale jsou tu určité limity sociální přijatelnosti. E, ve fiskální oblasti, eh, v tom daňovém plánování eh, ze strany firm. My jsme prostřednictvím tohoto balíčku už tedy začali, ale chceme jít ještě mnohem dál. Chceme například to eh, zveřejňování výsledků za každý jednotlivý stát, ale ještě jsme nedosáhli toho našeho cíle. Potřebujeme tomu psychologické, politické podmínky, nesmíme se zastavit a já e, budu podporovat dál další pokrok. Tak, abychom se dostali co? Mm. Nejdál, hovořil jsem například o otázce auditu my budeme zkoumat dopad e, také těch daňových poradců na zdaňování podniků a budeme uvažovat o nových ustanoveních. Děkuji. Za EPP Darius Rosati. No. Pardon. Dodatečná otázka? Okay. Just... Ano, děkuji. Já mám jenom drobnou otázečku, eh, že my vidíme ta daňová rozhodnutí eh, proti Belgii, Lucembursku a Nizozemsku ze strany komisařsky Vestager. Dnes to vidíme jako nelegální daňové dohody. A když ta pravidla byla zveřejněna, tak ti, kteří toto spáchali, ti pachatele, to znamená ty země i firmy, ty eh, firmy dostali za odměnu ten ztracený zisk, což je, myslím, velice špatný výsledek, špatný závěr. Já se vás chci, pane komisaři, zeptat, do kterého portfolia, kterého komisaře to spadá, protože já bych rád, aby země, které se eh, podílejí na těchto nelegálních eh, systémech, nebudou odměňovány, ale aby byly potrestány. Aby tedy ty země nedostávaly ten nelegální, eh, nelegální příjem. Jak to hodláte řešit? Je pense que Já si myslím, že transparentnější prostředí by bylo rozumné. pro členské státy to je téma, které eh, eh, se může, kterým se může zabývat více komisařů najednou. To není jen moje téma, týká se také vlastních zdrojů. Paní Georgieva se také zabývá součástí, pan Timmermans, eh, další. Pan Kofot byl zpravodajem, spoluzpravodajem a můžeme předložit doporučení, co se dá dělat dál. My už jsme o tom hovořili výboru, takže že je zapotřebí jednat v této oblasti. To je tak logické, že e, vlastně se nejedná o sankci, ale o připomenutí, že zapotřebí platit daně ze strany komise vůči státům, které mají nějaké abnormální výhody Eh, daňové a ty, ty prostředky potom se eh, vracejí do rozpočtu, eh, do, do rozpočtu EU, takže se vlastně um, z, zmenšuje ten příspěvek pro jiné členské státy. Tak, další. Commissioner, I'd like to come back to the issue of public. Děkuji. Pane komisaři, já se chci vrátit k tomu veřejnému přístupu k reportingu zemi od země. Chci se vás zeptat, jaký je váš názor na dopad tohoto řešení, pokud bude tedy přijato, jaký bude dopad na komparativní pozici eh, evropských firm vůči firmám v jiných státech, zejména v USA a v Číně. Do jaké míry toto řešení, kterým se odhalí daňové informace o těchto firmách, znevýhodní evropské firmy oproti jejich zahraničním konkurentům. A související otázka? Jaký je váš názor na roli komise eh, v tomto procesu? Protože momentálně, pokud to správně chápu, Evropská komise bude odpovědná pouze za to, aby jak si sledovala ty procedurální záležitosti. Do jaké míry si myslíte, že by bylo vhodné, aby komise rovněž měla právo přistupovat k těmto informacím. Pomohlo by to eh, komisi vykonávat její roli, eh, řekněme, řekněme eh, strážkyně této směrnice? A druhá otázka se týká studie dopadu opět. Pokud správně chápu, tak cílem tohoto cvičení je, aby nadnárodní společnosti platily svůj spravedlivý podíl daní v Evropě. Pokud tedy to správně chápu, ve finále by to znamenalo vyšší daně pro ty firmy. Máme nějakou studii dopadu, nějaké hodnocení dopadu, jaký toto bude mít na ty firmy? Eh, konkrétně existuje riziko, že některé ty firmy se rozhodnou odejít z Evropy a přesunout se do jiných jurisdikcí, eh, jakožto důsledek tohoto Eh, řekněme, zlepšení daňové korekce v Evropě? Děkuji. Ano, evropský FISR, myslíte? Um, first, um, uh... Pane komisaři, ano, eh, děkuji. Já opakuji, že to, co tady děláme, je, že předkládáme ten eh, balíček proti daňovým podbodům podvodům. A je to takový dvoukrokový přístup. V tom prvním kroce je to to, co říkáte vy, to znamená implementujeme eh, standardy navržené OECD, ke kterým jsme se zavázali, co se týká výměny informací mezi daňovými orgány. Si myslím, že je rozumné a konec konců je povinné to tak udělat. A pak později, někdy v Dubnu, se vrátíme k návrhu o zveřejňování CBCR. Nevím, z čeho ten návrh bude sestávat, protože, jak říkám, to eh, odvisí od závěru, které zatím neznáme, studie dopadu, eh, kterou řeší eh, kolegové od Jonathana Hilla z ESMY. říkám, já nejsem komisař, který by úplně chtěl tuto publicitu, ale zaujmeme pragmatický přístup – zejména k té otázce, na kterou jste se ptali. Jinými slovy, zjistíme si, zda by toto mohlo být jaksi um, rušivé vůči konkurenceschopnosti našeho biznisu. A myslím si, že odpověď je poměrně na snadě. Pakliže ten dopad, který tedy je velmi obtížně spočítatelný pokud bude výrazný, tak bychom to teď dělat neměli. Pakliže uvidíme, že žádný protimluv mezi transparentností a konkurenceschopností není, tak bychom to měli protlačit co nejrychleji. Ale já si přesto myslím, že spravedlivé podmínky a spravedlivý přístup ke všem je zcela v souladu s naším celkovým postupem v oblasti zdanění. A je to taková protiváha vůči těm rizikům, která by mohla snad vzniknout v oblasti konkurenceschopnosti. Co se týká role komise, já jsem vždy pro více role komise v těchto věcech, ale to, co nakonec dostaneme v oblasti v té směrnici o daňových rozhodnutích, z toho je jasné, že komise nemůže jaksi vstupovat mezi dva zaujaté členské státy, ale e, zároveň by komise neměla e, být jaksi strážcem nebo zaručitelem té směrnice? To je, to je konec konců otázka, protože v této věci bychom například my, nebo já konkrétně, bychom uvítali podporu Evropského parlamentu. To by bylo užitečné nejen pro komisi, ale i v rámci všeobecného evropského zájmu. Děkuji. Emmanuel Morel. Emmanuel Morel za SD. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že všichni kolegové už to řekli, že Mm, toto je nepochybně pokrok ve velice důležité věci a vidíme, e, že je to také velké zaujetí pana komisaře Moskalisio v této věci. Ano, jedná se o kvalitativní skok v boji proti e, daňovým únikům ale já mám takový pocit, že jste až trošku moc optimistický ohledně stanoviska rady. Vy říkáte, že nizozemské předsednictví eh, chce být velice odvážné, no ale někdy je to tak trochu ten dvojí eh, jazyk, které používají. Viděli jsme například, že Lucembursko předkládalo velice ambiciozní plány těsně předtím, než skončilo své předsednictví a potom přišel, eh, přišla rada ECOFIN a ten, ta rada ECOFIN nejednala tak úplně podle těch ambiciozních plánů. E, takže nyní je zapotřebí, aby Evropský parlament pomáhal komisi v tomto podniku a e, aby vynakládal tlak. E, jak už řekla kolega Rosat, Evropská banka není není takto podrobená CBSR na veřejnosti a to proto, že se tedy neodstěhuje do Číny například je důležité, abychom pochopili, co je důležité pro eh, konkurenceschopnost v Evropě. A eh, vy jste eh, hovořil o tom veřejném CBCR. Nadnárodní podniky, které chtějí využívat situaci v některých členských státech nebo v jiných státech tak, aby získali finanční prostředky nebo je ušetřili, Eh, ty, ty částky, které zmíněte, je důležité právě hovořit o těch částkách ve směrnici, anebo se jedná ještě o další věci. Protože jde o to, aby eh, se eh, tato úprava týkala se možná největšího počtu těch nadnárodních firm, a aby se týkalo jejich, tedy i jejich drobných národních dcer. Já se k tomuto tématu ještě chci vrátit. Předchozí výbor taxe zjistil, že dochází skutečnému průmyslu daňové optimalizace. S paní Žoli jsme o tom už hovořili, e, že to by se dít e, nemělo. Ten trh není e, správně konkurenční a já bych byl rád, abyste mi řekl, zda bychom neměli přemýšlet například nekompatibilitou Eh, mezi členstvím ve správní radě nebo ve vedení podniku a současně s soukromým poradenstvím. Děkuji. Eh, pane komisaři, máte slovo. Dříve k radě. Já hm, nejsem nějak zvlášť eh, nadměrně optimistický, ale mohu opravdu říci, že lucemburské předsednictví se Eh, důstojně zhostilo eh, těch úkolů týkajících se eh, daňových rozhodnutí. A také na základě mm, návrhu Evropského parlamentu. A celé to téma jde dobře dopředu, je globálně vyvážené. Členské státy mm, Některé byly trochu víc vepředu, jiné mm, trochu víc vzadu, ale došlo k dobrému kompromisu a nizozemské předsednictví se postavilo takovým způsobem k tomuto balíčku, že jsem skutečně e, tomu rád a hovořil jsem o tom e, před vámi a mohu konstatovat, že e, rada tedy může mít to pokušení rozdělit ten balíček, že by zde byl jen BEPS a samozřejmě, že potřebujeme BEPS. Ano, potřebujeme BEPS abychom mohli dosáhnout těch cílů, které si přejeme. A Evropský parlament ehm, se také může přidat k tomu, aby eh, rada se dostala dále dopředu. Vy zde hrajete velice důležitou roli jako Evropský parlament, protože vy můžete působit eh, svým vlivem a měli byste působit svým vlivem eh, na radu. Co se týče vašeho posledního návrhu, že jste říkala, abyste vyjádřil osobně portfej kolegů, já si myslím, že to, co se týká mm, nekompatibility nebo střetu zájmů, tak eh, je vám pravděpodobně jasné, že to je velice rozsáhlé pole eh, pro úvahy a zasluhuje si, abychom se mu eh, věnovali. Eh, je pravda, že budeme v tomto boji pokračovat dál, potřebujeme se v tom navzájem. Děkuji. ECR Bernd Luke. Dobrý večer, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel odpovědět na naše otázky. Já, mě by zajímalo podle vašich představ eh, k country by country reporting. Vy jste eh, řekl, že eh, zavedete velice opatrnou formu tohoto reportingu, nebude veřejná, bude se omezovat na firmy, které mají více než 750 milionů euro obrat. Eh, moje otázka. Proč toto omezení? Proč rozlišujete, proč děláte čáru mezi podniky, které vydělávají nebo mají obrat více než 750 nebo méně než 750 milionů euro. A jak to souvisí s eh, rovnými eh, podmínkami, jak je to s nimi kompatibilní. Otázka, kterou mám, zda um, skutečnost, že nyní exist, bude existovat tato hranice u firm, které mají více než 750 milionů euro obrat, tak zda to nepovede ke, ke restrukturalizacím, kde se některé obory přesunou do menších firm nebo zdánlivě samostatných firm, které pak se vyhnou country by country reportingu. Současně by mě zajímalo, zda Um, bude docházet k nějakému um, vyrovnání, že to je doposud znevýhodněné a podle vašeho hodnocení uh, platících o více než 30% uh, tedy malých firm, uh, tak které mají nevýhodu vůči těm mm, velkým nadnárodním firm. U těch mm, velkých to zase bude obtížné, protože bude existovat country by country reporting. Máte v úmyslu v jiných oblastech vašeho balíčku rozlišovat mezi většími a menšími podniky, podobně jako je to v případě country by country reportingu? Ehm, bude to i v jiných částech balíčku? Budou zvláštní ustanovení pro malé a střední podniky? Pane komisaři? Je ne vais pas revenir sur, sur le pourquoi le country by... Já se nebudu věnovat tomu, proč ta ustanovení eh, country by country recording. My máme úpravu, která je méně nákladná, méně složitá, než kdyby se to dělalo na národní úrovni a mělo by to přispět k větší právní jistotě firm. Bude tam jeden formát pro eh, forma poskytování informace v Evropě že ten přístup bude koordinovaný. Toto by mělo být efektivní, mělo by to mm, firmám vyhovovat. Já nechci revidovat těch 750 milionů euro, to bylo doporučení OECD a já jsem si nejsem nejistý, jak to vypadá s těmi čísly, co říkám, Zda mluvíte o velikosti podniku, obratu nebo počtu zaměstnanců. To by bylo zajímavé se nad tím zamyslet, protože by tam mohl být rozdíl. Mm, některé společnosti budou mít jiné místo v té firmní hierarchii. Možná eh, byste měli posuzovat ekonomický dopad při zavádění eh, navrhované legislativy. Co se týče malých středních podniků, Komise by neměla říkat, co mají dělat členské státy. My nemůžeme um, řešit detaily, pokud bude méně ehm, výjímání se daní a méně agresivního plánování, tak to přivítáme, poskytneme pravidla, manuál pravidel, které budou si české členské státy implementovat a eh, které doufáme budou řádně eh, vymáhány. Um, daňový základ ehm, podniků se může snížit, což by bylo výhodné pro malé střední podniky. Nerozlišuje se do posud ve směrnici podle velikosti. Přístup, který jsme obhajovali, se často neužívá ze strany malých středních podniků, ale spíše velkých, protože i pro ně je mm, výhodnější. Některé e, složitější firmy mají služby, které mohou často oddělit, mají právníky, mají všechno, co potřebují a nemůžeme podle toho to, toto rozlišovat v country by country recording. To nelze dělat v té e, směrnici. Máte jednu směrnici, což je balíček o protivýhýbání daní a pak další směrnici country by country. V jedné z nich toho je hodně, v druhé ne. A Děkuji, že jste mezi nás přišel. Já mám otázku k daní z finančních transakcí. Rakovský návrh, který byl schválen na Ecofinu z 8. prosince, stanoví hlavní prvky toho, co by se mělo stát v budoucí daní z finančních transakcí. Nyní Evropské komise, aby prezentovala návrh na základě tohoto dokumentu vedle odstavců eh, ohledně eh, akcí a derivátů. Je tam také třetí odstavec s dalšími prvky a tam se říká, členské státy se dohodly, že další analýza reálné ekonomiky a důchodových eh, programů je potřeba. Negativní dopad na ekonomiku a důchody by měl být minimalizován. Finanční život a schopnost eh, daně pro každý stát je eh, nutné, nutná. Toto je důležité nejenom pro zúčastněné země, země, ale i pro nezúčastněné země, kterým by to umožnilo se připojit k posílené spolupráci v oblasti finanční daně. Mm, domníváte se, že tento třetí odstavec toho dokumentu je stejně důležitý jako ty první dva odstavce? Jinými slovy, bude komise se zaměřovat na obavy, které eh, jsou, se řeší v tom třetím odstavci a můžete eh, nám trošičku ozřejmit, jak eh, uvažujete, že to uděláte, pane komisaři? Myslím, že bylo rozhodující, že bychom měli deklaraci 11 nebo 10 členských států, protože Estonsko vstoupilo, které si přáli přijít se systémem vlastně mezi sebou, včetně Belgie. Mm, belgický ministr byl zatím. Je velmi důležité, aby Belgie nadále podporovala daně na z finančních transakcí. Ehm, komise v této fázi neměla prezentovat. Komise hraje technickou politickou roli v oblasti zdanění. Předseda Juncker eh, řekl ruském parlamentu, že je pro takovou daň. Komise již leta byla odsunuta stranou a proto se dostala zpátky do hry, tam technická skupina, nebo jsme v technické skupině, jakmile bude k dispozici text iniciativy, projedná se to mezi 28. posoudí se dopady. V této fázi nemůžeme dělat uh, eh, mm, dalekosáhlejší dohody. Co se mm, týče té dohody, nemohu eh, zacházet do detailů. Celá dohoda musí být projednána. Každý jednotlivý bod, já se k tomu teď nemůžu vyjadřovat ale na základě toho, co bylo projednáno, dohodnuto v prosinci, máme několik měsíců do června, abychom definovali přesně, jaká kritéria nebo parametry daně budou platit pro tu daň finančních transakcí. A jsou tam věci, které jsou poměrně významné, jako uh, sazba té daně a um, destinace, tedy výnosu z této daně. Mm, dohoda z 1. prosince byla rozhodující a strany se zavazují k té dohodě. Zavázali se, že to finalizují do června, což je významné politicky pro zúčastněné země. A komisi budu pokračovat, poskytovat technickou politickou podporu, jak vyžádali tyto členské státy. Nemohu však e, zvolit jeden nebo jiný bod textu, který podepsali ministři, a komise nebyla tedy zúčastněným aktérem. Pane komisaři, v portugalských médiích eh, bylo zveřejněno, že velké zahraniční firmy, zahraniční firmy především v energetice, jako Sanangol, eh, to je státní podnik Angoly, eh, ale také mm, penzijní fondy, banky, které mají poštovní schránky v Madejře a <clears throat> využít denové výhody, které poskytuje portugalský stát ve výši až více než jedné miliardy euro. Já samozřejmě napíšu přesně, napíšu dopis um, na komisi, abych se zeptal, zda to není nelegální státní pomoc. Proč komise toto ignoruje? Proč mlčí k těmto dohodám? po vší té práci, které jsme my všichni a vy sami dělali, především když víme, že legislativa um, dohodnutá v Radě o atmické měně informací o daňových rozhodnutí nemusí zahrnovat ty dohody, které mm, se uh, týkají firm mm, tablovaných v jedné členské zemi a v třetí zemi co už řekla paní, jak už řekla paní Ferrera v kontextu evropského semestru, proč komise nepodporuje daňovou rovnost, spravedlnost, aby mm, se zmírnily škrty v veřejných službách, snižovalo e, břemeno daní na občany a aby se vybíralo víc od těch, kteří si to mohou domlu- dovolit. Bývalý generální ředitel portugalského finančního úřadu nedávno řekl, že nejbohatší rodiny, které by měly eh, mm, přispívat 25% daně eh, z příjmu, platí jenom 0,5% díky výhodám a výjimkám, které dostali. Proč? Tato informace není zohledňována komisí při propagaci reform eh, mm, v kontextu evropského semestru. A v návaznosti na zprávě Ferrera parlament žádal, aby komise omezila platbu eh, mm, při některým eh, korporacím a jako boj proti přesouváním zisků a mm, prezentovala příslušný legislativní návrh eh, revizí směrnici o úrosích a poplacích. Můžete to vysvětlit, jak jste na tom? pane komisaři? Já, já mám dvě otázky k té první. Pravidla pro regionální pomoc ehm, v rámci DGCOM. hmm. Vester určitě ráda dostane váš dopis a zdůrazní, že je jasný právní rámec a e, požadavky na tzv. free zóny, volné zóny, e, to je způsob, jak členské státy mohou podporovat určité regiony, které mají určité nevýhody. Ale tato podpora může být poskytnuta, pokud existuje skutečná ekonomická aktivita, na to můžeme mít. A nemělo by to, by to mít negativní dopad na firmy ve zbytku Unie. Ta svobodná zóna, volná zóna není oblast, kde je všechno možné. Stále to spadá pod evropskou daňovou legislativu a musí se to řešit transparentně. Potřebujeme, eh, aby i tam platil country by country reporting. Co se týče zprávy Ferrara Toira, Komise navrhuje, abychom posilovali návrhy proti zneužívání, které se týkají eh, mm, přes takzvaného transfer pricingu. Eh, věc se stále diskutuje v radě. Bude to muset být přijato co nejrychleji. Návrhy na změnu mm, úroků v, těch, ehm, v tom transfer pricingu se změní a já mohu říci vám a paní Ferreira, Toiro, že toto máme na paměti. Poslední řečník za Alde, Káva Jambon. Děkuji vám, pane komisaři, a blahopřeji vám k tomuto balíčku, který jste nám předložil a je to skutečně krok vpřed. Dnes té politice krůčků možná, ale nestačí. Třeba, že dříve stačilo. Já budu lakonický, konec konců jsem poslední. Mám ale čtyři otázky. A budu stručný. Za prvé. Říkal jste, že máme být ambicioznější ohledně OECD a tak dále. Proč tedy eh, finanční eh, podniky se, mm, tímto ještě nezabývají? Proč jsme ještě nedostali lepší výsledku? Za druhé, hovořilo se o Lichtensteinsku, Švýcarsku, Monaku a tak dále. Máme eh, nějaký způsob, jak řešit vnitřní, vnitřní mm, fiskální ráje, jako jsou ostrovy v La Manche nebo Gibraltar, nebo místa v některých členských státech a do budoucnosti, jak bojovat politicky Eh, protože my tváří v tvář našim voličům takto den za dnem ztrácíme tvář. A co se týče daňových eh, úniků, nebylo by účinnější, demokratičtější a spravedlnější, pokud něco v tom chceme dělat, místo zvláštní konzultační eh, legislativní iniciativy, aby byl parlament skutečným kolegislátorem. Na tom bychom získali eh, důvěryhodnost eh, pro veřejné mínění. A na závěr velice přímo chci říct, si paní Žoli už odešla. Už se hovoří 20 let o možné harmonizaci zdanění. Jak by se tak to dalo také předejít těm velkým nedostatkům, které máme ve zdaňování. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji za vaši stručnost, eh, která nejen způsobuje to, že to je osvěžující ta debata, ale také jde přímo k jádru věci. Já samozřejmě chci zachovávat ty eh, ta specifika vnitřního eh, trhu. Ale proč um, hovoříte tedy o těch finančních eh, podnicích, které ještě nejsou za to začne? Ano, ale mm, to je teprve začátek. My jsme teprve začali se tím zabývat, dále budeme diskutovat a budeme hledat další globální uh, řešení. Takže nejde o to, že bychom chtěli jít jenom politikou malých krůčků. Prostě je to krok, je to velký krok a my chceme dělat další, ale musíme k tomu teprve dojít. Ehm, potom vnitřní fiskální ráje. No to není náš slovník, protože my v Evropské unii nemáme fiskální ráje, ale je pravda, že v některých státech je určité eh, daňové pravidlo mírnější než jinde, někde bývají třeba nějaké výjimky daňové eh, Je zapotřebí respektovat fiskální eh, suverenitu členských států, ale potřebujeme vytvořit si efektivní společný rámec. Ohledně automatické výměny eh, informací došli jsme dohody se zeměmi, které eh, nejsou tedy v Evropě členy EU, a to jsou dohody s Andorou, Lichtensteinskem a Švýcarskem ohledně bankovního tajemství. A ještě nám e, zbývá San Marino a Monaco. A to bude všechno. A tím pádem bude e, konec zvonec s bankovním tajemstvím v Evropě. A za třetí, slyším vaše touhy ohledně úlohy e, Evropského parlamentu a respektování smlouvy. Ano, k tomuto poslednímu tématu pro mne je velice důležité. A Víte, že e, ta eroze fiskálního základu, to je e, velice důležité téma, potom spotřební daně, to je také věc, e, které je zapotřebí se věnovat je také zapotřebí se vyvíjat daňovým základem v každém jednotlivém členském státu. Víte, je zapotřebí ve všech těchto oblastech předcházet daňovým únikům. Je zapotřebí, abychom respektovali prerogativy členských států, protože oni sami si musí stanovit určitá Eh, určitá pravidla, některá eh, transponují harmonizaci tím způsobem, jiné. Jinak eh, je zapotřebí respektovat vnitřní pravidla členských států, ale musíme říci, že to jsou spíše ta, ta rozhodnutí daňová, která vedou k nějakému převádění zisků a jejich úniku ze zdanění, než že by se tak konalo na základě činnosti nějakých jednotlivých menších podniků. Ano, e, my podnikáme kroky, vy jste hovořil o tom, že to jsou malé kroky, teď už jich máme několik dohromady a e, jakmile budeme něco víc, já předstoupím před vás s tím novým e, projektem do konce roku a já si velice přeji, já jsem přesvědčen, že bude ambicioznější. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili této výměny názoru, která byla nesmírně bohatá je pro nás útěchou, že společně jsme úzce spolupracovali a stejným směrem jsme hleděli a přispívali k tomu, abychom udržovali politický tlak nad těmi, kdo rozhodují, aby dobře provedli tuto změnu kultury, eh, tedy z toho období eh, neprůzračnosti, nerovnosti, Eh, v daňové eh, oblasti došli do situace, kdy zde bude eh, legálnost vládnou, transparentnost a tak dále. Loni už se hovořilo o mm, vzájemné povinnosti informovat o daňových rozhodnutích a dalších. A letos máme před sebou společný cíl dosáhnout dohody u doporučení o ECD o harmonizaci E, zdanění podniků v Evropě. Dnešní slyšení e, bude ještě zohledněno e, dalšími jednání s komisařkou Vestagerovou, komisařem Hillem a dalšími. A příští týden, v pondělí 22. v 18.30, se bude konat schůze koordinátoru našeho výboru a příští zasedání bude otevřené tedy, to bude v 15 2030. A tam přijde předsednictví nizozemské a já doufám, že potvrdí tyto úmysly, o kterých jste hovořil, pane komisaři. Co tak tomu něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, já bych pouze zopakoval to, co jste říkal vy, pane předsedo. Chci eh, poděkovat kolegům za tuto fascinující rozpravu, která ukazuje, že koordinace mezi parlamentem a komisí pomůže těmto návrhům vzniknout. Konec konců dlužíme to evropským občanům. Takže mi dovolte jen zopakovat, že vám všem děkuji. Děkuji vám, děkujeme také tlumočníkům, kteří nám dali pár minut navíc a tímto schůzi ukončuji.